analýz eh, našich politik, měli bychom vždy vycházet z toho, že eh, naše <clears throat> očekávání musí být realistická i z ohledu k dlouhodobým cílům. Děkuji paní, panu komisaři. Teď budeme mít řečníky za jednotlivé politické skupiny. První je pan Martin. Děkuji, pane předsedo.